Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Milé kolegyně a milí kolegové, prosím, posaďte se. Vážené dámy a vážení pánové, Milé kolegyně a milí kolegové, jsem potěšen, že vám mohu sdělit, že konference předsedů právě eh, udělila eh, Sacharovou cenu za letošní pop Nadii Murat a Sabir Lačí Mašar. Dámy a pánové, Nadia Murad Alamia Haji Bashar stílí bolestnou a tragickou